Dobrý den. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Zahájíme dnešní jednání. Nejprve sdělení předsedkyně. Neměli jsme možnost dokončit jednání koordinátorů eh, kvůli nedostatku času. Předložili jsme řadu návrhů, o kterých skupiny diskutovaly i ohledně harmonogramu schůzí na rok 2016. Hovořili jsme o zprávách, které tento výbor bude zpracovávat, ale nestihli jsme to dokončit, takže eh, jakmile přijmeme rozhodnutí, tak koordinátoři své příslušné frakce budou informovat a budeme s touto otázkou ještě pokračovat mezi koordinátory, protože dnes jsme to celé nestihli. Další bod na pořadu jednání je tedy návrh harmonogramu schůzí na rok 2016. Máte k dispozici informace, nevím, jestli máte k tomu nějaké připomínky. A pokud ne, tak vlastně odsouhlasíme takto ten harmonogram schůzí. Zdá se, že nikdo nic nenamítá. A přejdeme tedy k hlasování o zprávách. Nejprve je to rozpočet z hlediska e, rovnosti pohlaví. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se Ověříme to elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 2 zahajuje hlasování. Se tie... Sí, lo no será, porque todos habían votado. Se rechaza. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme? Takže ověříme druhou část pozměňovacího návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 6 proti. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se. Není to úplně jasné. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 4. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. První část, kdo je pro? omlouvám se, tak ještě pozměňovací návrh 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to, O druhé části pozměňovacího návrhu 6 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 8 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno 23 hlasů pro, 5 proti. Nyní přejdeme k hlasování o další zprávě pana Urtasuna. E, týká se evropského semestru a koordinace a provádění priorit na rok 2015. Zahájím hlasování. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 19. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 hlasů proti. Já tady nemám hlasovací kartu, takže tam je nutné přepočíst. Můj hlas, můj hlas je proti. 20 pro. Takže ještě jednou 20 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Myslím, že to bude podobné jako u předchozího, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třináct pro, patnáct proti, jeden se zdržel, takže zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Pozměňovací návrh 22 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno? Ještě jedna kolegyně také nemá hlasovací kartu a protože máme to hlasování odlišné, tak je to vlastně remíza, tím pádem zamítnuto. Pozměňovací návrh 23 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 30 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Hlasování o druhé části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 34 a 35 identické pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Ověříme to. Návrh 34-35. Jsou to totožné návrhy, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36 pro. Proti. Musíme to ověřit. Hlasování o 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 40. Kdo eh, je pro? Proti? Zdrželi se? Tak ověříme. Dnes to vypadá vždycky na remízu, takže mi to není jasné, musíme ověřovat. Takže hlasujeme o návrhu 40. Končím hlasování. Buď jsem se špatně dívala, nebo jste si to rozmysleli. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní návrh 47 pro, proti, zdrželi se. Ověříme hlasování o návrhu 47, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme hlasování o návrhu 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 49 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50 pro. Pade, proti. Zdrželi se. Schváleno. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 52 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 57 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Hlasování o kompromisu 2 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis 2 je zamítnut. A nyní hlasujeme o pozměňovací návrhu 3. Pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme hlasování. O pozměňovací návrhu 3 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Ne, tak protože trojka byla přijata, takže čtyřka padá. Návrh 8. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 10 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Ověříme hlasování o návrhu 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme hlasování o druhé části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 A ještě jsem zapomněla nechat hlasovat o návrhu 15. Takže 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 6 proti a jeden se zdržel. Výborně. Pasamos a la votación. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích týkající se začlenování genderového hlediska, úloha EU v OSN.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 Nyní budeme hlasovat o otázce k ústnímu zodpovězení, o cílech předchozích programů DAFNE v kontextu nového programu Práva, rovnost a občanství. Hlasujeme o otázce pro, proti, zdrželi se, schváleno. tím jsme ukončili dnešní hlasování a budeme pokračovat. Vale. ¿Qué hacemos entonces? Podle pořadu našeho jednání bychom eh, měli zahájit v 11 hodin tedy projednání eh, zprávy a slyšení. A navrhuji, abychom přerušili naše jednání na 15 minut což nám umožní dát si kávu. Takže se vraťte prosím v 11 hodin a potom zahájíme naše minislyšení.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 Eh. Dobrý den, budeme pokračovat v jednání výboru. Zahájíme slyšení na téma posílení postavení žen v digitálním věku. como saben al inicio de esta legislatura hemos eh, na počátku tohoto volebního období jsme se rozhodli, že zorganizujeme několik eh, slyšení před zpracováním zpráv z vlastního podnětu tímto výborem. A za tímto účelem máme eh, tedy dnes tuto otázku. Spravodajkou je paní Reintke a Jak jsem říkala, než budeme diskutovat o samotné zprávě z vlastního podnětu, tak eh, nejprve tady máme to slyšení. Já děkuji třem panelistkám, které eh, napomohou naší práci. Chtěla bych jim poděkovat. Připomínám, že jejich eh, vystoupení by eh, měla trvat každé 10 minut, tak aby potom jsme mohli diskutovat s poslankyněmi výboru. Nejprve dám slovo paní eh, Julie Schram, která je internetovou aktivistkou a blogerkou a dávám jí slovo na 10 minut. Um, hello. Um... Dobrý den. Jmenuji se Julia Šram, jsem politoložkou, a také spisovatelkou a pracuji pro Amadeu Antonio Stiftung, což je iniciativa pro občanskou společnost a zabývám se mizoginí a projevy z nenávisti online. A rok, v roce 2015 se stále ukazuje, co znamená vlastně obrat k digitálním prostředkům v komunikaci. Abych to zjednodušila, politické projevy se stále více demokratizují. Politický projev byl ovládán institucionalizovanými médii a sociální sítě vlastně dávají možnost marginalizovaným skupinám se projevit. Každodenní sexismus nebo hashtag Ausschrei, kde ženy hovoří o sexuálním obtěžování v širokém měřítku. A to je podle nás žádoucí vývoj. A jak existují i reakce a nežádoucí jevy. A projevy z nenávisti jsou základním jevem v tomto prostředí a staly se rostoucím problémem spolu s rozvojem sociálních sítí a demokratizací politických projevů. Politický projev v, oblast, v době sociálních sítí znamená diverzitu. Tak Navíc to znamená i, že hnutí za sociální spravedlnost mají možnost vlastně prosazovat své programy více. Zejména otázka sexismu a práva žen se dostávají v oblasti digitální komunikace do popředí. Má to několik důvodů. Například ženy používají sociální sítě častěji, ty pošty se liší a mění se. Avšak je to významný počet žen, které využívají častěji například Instagram. 80% uživatelů jsou uživatelky ženy. A například eh, pokud jde o sexuální obtěžování, tak máme zde například hnutí, které, kde ženy Eh, ženy litují mateřství a o tom ženy nemají mluvit na veřejnosti, ale mluví o tom na sociálních sítích. A ženy zde vlastně překračují tradiční omezení, například eh, mediální odvětví eh, americká raperka Nicki Minaj trpí rasismem i sexismem, ale využívá sociální sítě, aby obcházela omezení, která jsou běžná v eh, oblasti repu. Řada, muž, řada mužů eh, nemá v oblibě tyto organizace a nelíbí se jim, jak se ženy organizují na internetu a nelíbí se jim to, že, že nám nevadí, když se ti muži eh, zabývají. A kromě toho, a tady se dostáváme k projevům nenávisti, Eh, objevují se tedy sdělení napadají, napadající feministické organizace a zejména tedy ženy, které jsou v popředí, které jsou úspěšné. Jeden známý příklad je takzvaný Gamergate. Je to odkaz na skandál Watergate a lidé chtějí vytvářet takovéto brány a ten příběh je jednoduchý. Mladá žena, která vytvořila úspěšnou hru o depresi, dostává dobré ohlasy a, a její bývalý e, přítel vlastně zveřejnil zprávu, že, že je to podvodnice, a která e, spí s novináři, aby psali pozitivně o, jejím, o jejich stránkách. Tedy lidé se schromažují na Gamergate a v zásadě zde eh, se kritizuje sexismus v eh, komunitě her. Doufám, že to dokážete přečíst. Jsou tu čtyři příklady, které ilustrují celou škálu sdělení. Quinn je tedy návrhář úspěšné hry a také napsal článek na Wikipedii, který je mizogyní a protifeministický. A, a vidíte, že to tam je už rok a je to stále dobrý příklad. Vidíme, že z další ženy žena musela opustit eh, své bydliště, protože u ní byly zveřejněny její dokumenty a Kevin Dobson je člověk, který kritizoval ženu, která kritizuje prostředí her a herní průmysl a je zde uvedena její adresa a je, je zde uvedeno, že, bude, že budou její rodiče zavražděny. A poslední stáhnu GTA, což je jedna hra, která je kritizována kvůli sexismu. A stáhnu si GTA, abych mohl oddělat pár žen. A tady uvidíme skutečně ty nejostřejší věci, které vám nechci ukazovat, ale to je ta orientace je tam vlastně taková obecná nenávist k ženám, ale také cílené útoky na určité konkrétní ženy a ty důvody jsou v zásadě mizogynie. Takže řada žen se ocitla v podobných situacích při využití sociálních sítí, tedy vlivné ženy, a tyto ženy jsou cílem právě projevu nenávisti a tedy dochází, kdy mizogeny a projevy znávisti byly eh, vlastně přehlíženy a dnes je to věc, která je online ale nezasahuje to každého stejně. Naopak, ženy se narážejí na mnohem větší obtěžování a šikanu homosexuálové víc než heterosexuálové, projevy nenávisti, když jsou součástí strukturální diskriminace a odráží eh, vlastně rovnováhu moci ve společnosti. Kromě toho slova projevují určité eh, výzvy k činům a projevy nenávisti jsou tudíž odděleny od eh, kyberšikany, která se může stát každému, projevy znávisti jsou cíleny na základě určitých společenských vztahů. Mobbing znamená určitý kontext a kdy lidé jsou vlastně eh, šikanováni svými kolegy. Mobbing a projevy nenávisti mohou jít ruku v ruce. A mm, mobbing a projevy nenávisti eh, mohou vyústit v tak, z takzvaný megaprůšvih neboli shitstorm a virtuální šikana a další projevy mo- mohou vyvolat syn- posttraumatický syndrom jako znásilnění nebo vloupání. Drastické formy mizogynie online jak bylo ukázáno, tedy hrozby zabitím, tedy tzv. doxing, což znamená e, zveřejňování soukromých informací o ženách, například e, rodné číslo, číslo bankovního účtu a revenge porn. To vše vlastně většinou bývá slučováno a vy, vy, objevuje se to najednou revenge porn, zveřejňování eh, fotografií obnažených žen, bývalých přítelkyň a vyústí to někdy v eh, hrozby zabitím, vyhrožování. Tyto útoky jsou koordinovány a jsou skutečně efektivní ve snaze umlčovat ženy, protože řada žen opustila digitální prostředí a promysla, opustila eh, politický aktivismus kvůli mizogyny a eh, těmto hrozbám online. Takže projevy nenávisti a mizogyny jsou problémem online a je třeba tomu čelit. Ale jak? Nejdříve bych chtěl říci, že cenzura a dohled nevyřeší ten problém, protože anonymita není problém. Je zcela běžné, že lidé diskriminují eh, pod svým skutečným jménem. zejména se to týká mladých žen. Dělají to proto, protože si myslí, že je to v pořádku a společnost eh, naznačuje, že to je v pořádku a že, se, že nám stejně nějak nepomůže. Boj pro, s bojem nenávistí má různé podoby. Některé, bo, některé způsoby uh, je třeba tomu čelit tedy zákaz soukromých iniciativ, eh, občanská společnost, která je často financována eh, státem. Eh, je třeba vlastně se k tomu postavit politickou diskusí spíše než represí. Existuje řada možností pro reakce na projev znávisti. Kromě blokování a vymazávání je třeba vytvářet vlastně informace a projevy, které tomu čelí a je to dílčí boj, ale je tu několik organizovaných iniciativ, které tomu čelí. Pouštět se do diskusí je vyčerpávající, zejména u diskusí, které jsou vedeny neznalostí a ideologií. A je nepřijatelné ponechat tuto kulturu boj na náhodných osobách na internetu. Je třeba rozvinout strategii pro boj s projevy z nenávisti. A vzdělání je povinné. Školská, školské zařízení také živí a prodlužují vlastně mizoginy. Proto představy o boji s mizoginy online, alespoň v tomto prostředí, kde nyní hovoříme, je nezbytné financovat iniciativy které řeší právě nenávist a mizogony online a eh, podporovat iniciativy, aby byly financovány, protože to je skutečně malá oblast eh, a málo lidí se jí zabývá. Celoevropské iniciativy, které budou narušovat eh, genderové stereotypy, a vzdělávání policie a příslušných institucí, aby adekvátně řešili projevy nenávisti a diskriminaci online. Většinou policie a příslušné instituce e, se tím nezabývají a radí, aby lidé nebyli na internetu, což není žádné řešení. Je potřeba podporovat boj proti sexismu na evropské úrovni a zejména online, protože tam vlastně je to aktuální eh, bojiště. Takže toť všechno, děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na další. Muchas gracias, señora. Děkuji vám, paní Šram. A teď dostane slovo paní Berže která je internetovou podnikatelkou, která se specializuje na sociální sítě. One moment. Uh, slideshow. From yes. Uh, first I would like... Nejprve mi dovolte poděkovat vám, paní předsedkyně, za příležitost tady pohovořit a také za přivítání. A chci tedy za tuto příležitost poděkovat. Vzhledem k tomu, že jsem francouzka, budu pokračovat francouzsky. Budu tedy pokračovat eh, francouzsky ve své prezentaci. Když mluvíme o rovnosti mužů a žen, tak nejdůležitější eh, se mi zdá říci, že ta hlavní bitva, která ještě mm, před námi stojí, je bitva o území, protože všechny otázky rovnosti mužů a žen s tím souvisejí. Ženy eh, postupně dobývají určité území a to především díky tomu, že se znovu eh, zhostují eh, veřejného prostoru, který velice dlouho byl především v rukou mužů. Ženy eh, tradičně byly odkázány na prostor. To jsou takové dva příklady. Chtěla jsem toho vnést humor do těch obrázků ohledně toho, jak vypadá tedy eh, ten veřejný prostor. Ženy dlouho byly odkázány do soukromého prostoru nebo přímo domácího prostoru veřejný prostor ehm, ehm, byl vlastně zvlášť, veře, chápalo se to tak, že ženy veřejným prostorem jenom jak si projíždějí, kdežto muži v něm mohou přímo zaparkovat. viděli jste, že je to vidět i eh, někdy ve veřejné dopravě, jak jste tam viděli ten obrázek, ve Francii se o tom hodně hovoří, Eh, vidíme to i v jednotlivých čtvrtích. Ti, kteří se vlastně prosazují ve veřejném prostoru, konkrétně čtvrti jsou především muži, kdežto ženy tam jsou vnímány spíše jako eh, něco, co tam úplně nepatří. A je to vidět i u dalších problematik, třeba v čtvrtích, kde je snaha vlastně úplně eh, vymazat ženu z veřejného prostoru, je snaha, aby žena Eh, se prostě skrývala za určitými eh, šátky či závoji, díky němž úplně zmizí. Eh, veřejný prostor je tedy třeba dobývat a jak jste právě říkala, existuje také další nová bitva v tom znovu dobývání veřejného prostoru, kde ten veřejný prostor je dnes také tvořen internetem v širokém slova smyslu. Já tady vidím takové dvě identity. Jednak je to digitální prostor, který je projevem vyjadřování na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích, v různých fórech, blozích. No je to nejen prostor pro vyjadřování, ale také pro tvorbu názorů, eh, které dnes se mohou stát i názory většinovými. A potom, a myslím, že vy o tom asi budete hovořit, eh, až budete mluvit o SISku, máme také nový veřejný prostor, který se tvoří v digitálním prostoru, eh, který je motorem inovací, ale zároveň nositelem nového způsobu, jak organizovat a strukturovat eh, sociální vazby nebo pracovní vazby. Jde tedy o to zjistit, zda v tomto novém veřejném prostoru, kde je jednak ta identita toho digitálního prostoru a jednak tam je ten nový vlastně hospodářský prostor, Eh, jak eh, tam přetrvávají genderové stereotypy, zda nerovnost, která se objevila v tradičním veřejném prostoru, se znovu objevuje nebo transformuje v tomto prostoru, zda existují nové příležitosti, které tento prostor otevírá. Já rozhodně nechci eh, bagatelizovat ty problémy, které existují. Vy jste o nich široce hovořila ale chtěla bych se přece jen spíše eh, soustředit na příležitosti, které existují. Nevím, jestli jste viděli tuto obálku Newsweeku, která byla velice sdílená eh, a komentována. Týkala se žen ze Silicon Valley, kde Newsweek chtěl vlastně ilustrovat, eh, jak je v Silicon Valley stále více žen a vlastně použil k tomu takovýto obrázek, který je velice sexistický a zároveň se tedy prostavilo po celém světě. Takže ano, ty genderové stereotypy přetrvávají v digitálním prostoru. Samozřejmě existuje tady hrozba nových nerovností, zejména pokud jde o používání toho nového jazyka informatického, Eh, zaznamenáváme nerovnost v zacházení, pokud jde třeba o odměňování a také pokud jde o způsob, jak ženy eh, mají malý prostor v tomto hospodářském prostoru. Je vidět, že vlastně se stále zužuje eh, pyramida, pokud jde o účast žen na vědeckém nebo technickém vzdělávání. Ve Francii pouze 10 žen působí jako vývojářky nebo eh, mají nějaké jiné technické zaměstnání v digitálním oboru. Ale ty příležitosti existují a eh, jsou vlastně eh, takovou vnitřní vlastností toho internetu, protože internet odstraňuje hranice a digitální prostor je prostorem, který už není organizován vertikálně, ale horizontálně. To znamená, že umožňuje mnohem masivnější a rychlejší zapojení žen a vlastně všech těch, kteří by jinak mohli být trvale vyloučeni od mm, zbaveni nějaké síly. Eh, hodně se diskutuje o takzvané webové neutralitě, ale v samotném jádru digitálního prostoru je právě ten pojem neutrality a rovnosti. Jak tedy dnes můžeme využít těchto příležitostí, jak můžeme toto přímo DNA digitálního prostoru využít ve prospěch žen. Jednak je třeba nadále bojovat na tomto novém území se genderovými stereotypy. Je třeba vycházet ze zásady, že tyto stereotypy přetrvávají a že tedy je nutné vytrvat v té bitvě proti těmto genderovým stereotypům. A pak je tady také syndrom, který ženy dobře znají, který se ještě znásobuje digitálním prostorem. To je vlastně takový dvojí handicap v digitálním prostoru a v podnikání v technických oborech. A to je ten takzvaný syndrom impostor. To znamená, že ženy sami sebe e, autocenzurují a mají pocit, že vlastně oni nepatří do tohoto prostoru, e, který je ovládán intelektuálně i ekonomicky muži. Takže je třeba bojovat i s tímto syndromem, který je velice silný. Existuje několik iniciativ v této věci, například ve Francii je to Chess France nebo Corzintec. To jsou skupiny, které eh, každý den se snaží o to, aby ženy se mohly rozvíjet i ve vědeckých a technických oborech. A pouze tehdy, pokud se to bude dělat takto masově a budou se objevovat nové příklady, eh, tak pouze tehdy budeme moci efektivněji bojovat s tímto syndromem. Protože pokud je to skutečně syndrom, tak to znamená, že se z něj také můžeme vylečit. Takže to je takový eh, optimistický pohled na věc. Kromě toho, když se podíváme na společnost Uber, tak vidíme, že právě e, ti, kteří e, vlastně jsou nejvzdálenější hospodářskými, hospodářským příležitostem, tak tady mají svou šanci a to může platit i pro další iniciativy. Já samozřejmě nechci e, nějak rozdělovat příležitosti pro ženy a příležitosti, které existují obecně. A právě u toho Uberu je to velice markantní, protože pokud se podíváte, kdo tam vlastně pro ně řídí, tak to jsou často lidé, kteří velice dlouho eh, byli vzdáleni trhu práce. A tohle je nová příležitost, kterou dává ten digitální prostor. Eh, ta vlastně umožňuje rychleji a hromadněji se dostat do nějakého eh, oboru nebo kruhu, který do té doby vám byl bohužel uzavřen. A pak je tady ještě další problematika, týkající se vzdělávání. Jenom bych ocitovala výkonnou ředitelku OSN pro otázky žen a ta, myslím, velice dobře schrnula eh, ty problémy. Pokud nepomůžeme ženám v přístupu k novým technologiím, tak pak ženám upíráme, aby se vlastně účastnili vývoje v 21. století. A o to tady jde. Nemůžeme jenom eh, se snažit na poli tradičního vzdělávání. Musíme si uvědomit, že eh, je třeba, aby se dívky už od útlého věku učily tomuto novému výpočetnímu počítačovému jazyku. To je nový jazyk, který by se měli učit už ve školách, a to nejen z praktického hlediska, ale také proto, abychom zapracovali do vzdělání ten nový přístup k pojetí jazyka, k pojetí toho digitálního prostoru. U vzdělání se vždycky říká, že je třeba začínat už od útlého věku a zvláště u žen a platí to i v tomto případě. Ve všech zemích, ať už jsou rozvinuté nebo rozvojové, by se měla zohlednit i otázka učení se takovémuto vlastně jazyku, učení se novým technologiím. To je zcela nezbytné. Nesmí to být vnímáno jako nějaká technická hračka, jako něco nadbytečného. Musí to být vnímáno jako nezbytný předpoklad pro učení a vzdělávání obecně. A pouze pokud budeme v tomto vytrvalí, budeme se soustředit na tento nový veřejný prostor, který je tvořen digitálním prostorem a který takto otevírá své nové příležitosti. Takže a pokud budeme nadále vytrvalí v boji proti genderovým stereotypům a budeme se soustředit na vzdělávání v oblasti nových technologií, tak pak můžeme rychleji a viditelněji dospět k rovnosti mužů a žen. Děkuji vám. Muchas gracias. Děkuji vám, paní Berže. A na závěr těch úvodních eh, příspěvků má slovo paní Monik Morou z organizace Cisco. So I'm, um... Já nemám žádné průsvědky, takže mě budete muset poslouchat. Vážená paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, poslankyně, Chci vám jménem Siskou poděkovat za možnost tady vystoupit a pohovořit na téma, které mě velmi zajímá. Je to totiž příznačné pro Má přítomnost tady je příznačná pro jednu z největších imigračních vln po druhé světové válce. A já teď nebudu hovořit o statistikách, ale musím říci, že my jako podnik Cisco eh, tady v listopadu 2014 veřejnilo své vlastní statistiky a ukázalo se, že 85 pozic v naší firmě tvoří muži, pokud jde o výzkum a vývoj. V manažer, na manažerských pozicích jsou ženy na méně než 19%. Pokud si tedy chcete zapamatovat něco z mé prezentace, jsou to tři body na ženách záleží. Technologie jim vlastně může pomoci a muže se ovšem musí na tomto řešení podílet. Mé dvě kolegyně už řekly hodně toho, co jsem řekla, jak Marian Edelman jednou řekla, jestliže se vám nelíbí svět, takový, jaký je, tak ho změňte. Máte povinnost, dámy a pánové, ho změnit. vzájemná spolupráce nejenom řeší problémy, ale také přináší výsledky. A jestliže se síly spojí, tak ten přínos je mnohonásobný. My jsme se jaksi vypůjčili země kouly od našich dětí a je na čase, abychom ji vrátili. Je důležité naučit se překračovat hranice naší představivosti, dívat se do budoucna. A já si tedy myslím, že je třeba aspirovat na rozvinutou eh, který, na to, abychom měli velice rozvinutou eh, ekonomiku, jejíž zkratka je tedy ší, vlastně ona. Je důležité, abychom vytvářeli více příležitostí pro výměnu eh, informací, názorů a také rozvoj nových koncepcí. Je tedy třeba školit ženy v tom, aby se prosadili i v nových pracovních odvětvích, osvojili si nové technologie. A k tomu právě může přispět tato, eh, tato nové odvětví ekonomiky. Ženy mají možnost zapojit se po celé země kouly, používat eh, tzv. open source software. A pomocí této platformy, tedy se zkrátkou ší, se prosadit. Já vám eh, Teď zkusím nastínit, jak by ta platforma mohla fungovat. A jak by tedy mohla pomoci ženám prosadit se v té digitální ekonomice? Volně dostupný software je naprosto zásadní, protože umožňuje například vyčlenit určité úseky této platformy jen pro ženy a identifikovat je například na základě přihlašovacího kódu. A tento otevřený zdroj je tedy jednou, jedním ze zásadních nástrojů, které otvírají dveře a umožňují a, sdílet zkušenosti hub s eh, názvem Git je tedy vlastně tím technologickým, technickým zázemím pro tuto platformu a umožňuje nám z celého světa spolupracovat, zájemně se obohacovat a přispívat k úspěchu. Jenom díky tomu, že mají přístup na internet prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. Celá řada eh, rozvíjejících se podniků využívá právě eh, toho lepšího přístupu k internetu, který se stává takovým katalyzátorem dalších inovací. A díky mm, těmto novým technologiím je možné vlastně eh, vyučovat děti i ve vzdálených vesnicích, které nikdy neslyšely o smartphonu nebo o, o internetu ale je tedy možné jim vlastně ukázat, co je možné. Technologie blockchaining může na pomoci transakcím k, pro ty, kteří nemají bankovní účet a nebo musí překročit nějaké zeměpisné nebo náboženské hranice. To je vlastně tedy ten internet pro ženy. Podniky všech typů, ať už jsou to tedy IT podniky nebo nepotřebují ženy, protože eh, ženy se aktivně účastnily výzkumu a vývoje všech nejnovějších eh, IT nástrojů. Zároveň jsou velmi aktivní na sociálních sítích, nakupují přes internet a tak, jak eh, technologie mění naše životy, Zaměstnanci si musí osvojovat nové dovednosti, aby usvěli. The career fields in Europe. That's a call to action. The pace of change is accelerating. It's a... Rychlost změn se neustále zvyšuje exponentální křivkou. Be fearless. We must take the risk in overcoming these obstacles. We... Um... The world population is 7.3 billion and counting. Světová populace má přes 7 miliard a na jaře 2024 eh, přes 8 miliard a ženy představují 51% světového hospodářství a přitom jsou často v dobách krize přehlíženy. Pokud jde o rovnost pohlaví jako základ toho, co děláme v 21. století v souvislosti s digitální společností, tak je třeba zahrnout tyto ženy jako katalyzátor změn. Dámy a pánové, dokonce I dnes tedy je rovnost pohlaví vnímána jako druhotný problém, nicméně je to naprostý základ pro řešení současných problémů. Nelze podceňovat dopad kultury, médií a vzdělání na možnost provedení změn jestliže to nevidíte, <laughs> nemůžete tím být. Takže pro mě by bylo jednoduché hovořit jenom o technologii, ale pojďme se na to podívat z jiného úhlu, totiž z pohledu toho, co je třeba změnit v organizacích, ať už jsou to kulturní změny a jiné muže, kteří pracují v podnicích, mají zapovinnost spolupracovat s ženami a ženy tedy jednat recipročně. My jsme tedy na platformě Cisco spustili takový eh, projekt spolupráce mezi muže a ženami, který doufáme přispěje k větší inovaci a vyšší zaměstnanosti a pokroku pro náš pro naši firmu. Bude to měřitelné, protože eh, skutečně tedy vlastně dojde k rychlejšímu postupu našeho výzkumu, a to doufáme během pěti let. Pokud jde o nábor žen do technických proces, eh, profesí, by eh, tedy si ženy zároveň uvědomily, že vůbec se mohou ucházet o taková místa. Pro nás je důležité, abychom podchytili ten talent nejde jenom o to získat nadané studenty, ale také je udržet jako naše zaměstnance. Já budu citovat. A zopakuji ty, ženy, které pracují v technice, eh, nemají problém, protože jejich spolupracovníci eh, tento problém nepředstavují. Takže dámy a pánové, my eh, všichni mm, dobře známe tedy te podrývání, to, jak vypadají ty jemné a každodenní útoky na sebevědomí žen. Kromě všech těch strukturálních změn, ať už jde o rodičovskou dovolenou pro, otc, pro otce i matku a podobně, eh, je třeba začít něčím jiným otevřenou propagační kampani, ve které muži budou hovořit o tom, jak eh, ženy jsou důležité. A nebo například dokumentární film o ženách eh, podnikatelkách, které se prosadily ve Spojených státech a v Evropě v technických oborech. Za třetí, o úspěšných ženách je třeba učit ve školách. A to je tedy, pokud jde o příklady z historie protože takové ženy vždycky existovaly, ale je třeba na to poukazovat v procesu vzdělávání. Já jsem hovořila s kurátorkou Muzea ženy ve Spojených státech a upozornila na to, že ve firmě, která vytvořila tedy ten základní algoritmus pro počítače, Enea, mm, tak tady mezi těmi šesti, šesti zakladateli byly čtyři ženy, ale když jejich fotografie ukázali studentům, tak říkali, a to je, ty tam jenom pozují. Za čtvrté, bylo by dobré přijít s nějakým ekvivalentem Nobelovy ceny pro ženu nebo podniky, které přistupují k ženám jako k rovným partnerům. Za páté je třeba podporovat eh, budování kontaktů a sítí mezi ženami po celé Evropské unii. A konečně je důležité tedy podporovat tu vzájemnou spolupráci. Muži mohou koučovat ženy a opačně. Za sedmé, Je třeba podněcovat ženy k tomu, aby se nebály osvojit své novou profesi nebo dovednosti i ve středním nebo vyšším věku. Pořád hovoříme o studentech, ale co když už máme 30, 40 nebo 50 a chcete se dozvědět něco o technologii, chcete se něco naučit? I takovéhle lidi je důležité neignorovat. Možná by se ta kampaň mohla nazývat Nikdy není pozdě a pojďme ji spustit. Za sedmé a za osmé na konferencích by vždy měly zasedat smíšené panely řečníků. Já jsem se účastnila celé řady konferencí a v publiku seděly ženy expertky, ne však v panelu. Za čtvrt, za deváté je třeba, aby se ženy naučily prosazovat, aby se naučily předkládat své projekty smíšeným porotám mužů a žen. A protože v tom je tedy tam budoucnost. Ty příležitosti jsou téměř nekonečné, pokud se nám podaří oslavit správný talent. Dovedete si představit nějaký důvod, který by skutečně motivoval muže ke spolupráci s ženami, tak, aby ten poměr mužů a žen zaměstnaných například v rámci platformy She byl 50 na 50 procent. Z některých zemí, zvláště v těch chudších ekonomikách, ženy nejsou zapojeny vůbec a nemohou si vydělat následně nemy a tak dále. Já si myslím, že je důležité začít jednat teď. Eh, Děkuji mnohokrát, paní Morou. Děkuji všem třem panelistkám. Myslím, že velice eh, rozhodně ukázali, jaké jsou výzvy, jimž eh, v tomto okamžiku čelíme. A náš výbor se snaží skutečně zaručit, aby se podařilo dosáhnout rovného postavení mužů a žen, rovného přístupu k příležitostem profesního rozvoje a považujeme to zásadní otázku. A nyní dám slovo eh, zpravodajce paní Reintke, aby nám eh, představila hlavní myšlenky, které bych chtěla vidět v této zprávě a pak budeme nadále diskutovat. Děkuji. Thanks, Madam Chair. Uh, Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem řečníkům. Byl to pro nás mimořádný zážitek, velmi vyvážený, který ukazuje řadu různých příkladů, kde vidíme různé dimenze tohoto tématu. A pokud o mm, vlastně pozadí, proč chceme diskutovat o tomto tématu, skutečně se shodneme na tom, co jste řekli. Digitalizace, které čelíme, vlastně přináší revoluci do našich společností v různých oblastech. A samozřejmě to má pozitivní i negativní dopady. Je to velká příležitost, když se podíváte na možnosti využití demokratických platform, o které jste hovořila paní Šram, nebo vytváření různorodějšího ekonomického prostředí, jak jste ukázala paní Monro, a také co se týče eh, pracovních přejitostí pro ženy, jak trh práce se mění, jak jste eh, naznačila vy, paní Berže. Eh, myslím, že se také musíme zabývat riziky a v našem výboru jsme se hodně zabývali násilím na ženách a jaké kroky Evropská unie může podniknout, aby bojovala proti problémům, které se objevují nejen skrze internet, ale které jsou mocňovány různými formami násilí přes internet. A je proto ta pravá chvíle, protože jsme na začátku toho čemu Evropská komise říká digitální program, digitální agenda. A my chceme podpořit udržitelnou digitalizaci našich společností. Ale opět, rovnost eh, pohlaví eh, nebyla základním principem digitální agendy a eh, když vidíme, že k tomu vývoji dochází a že ženy by měly být zahrnuty Tedy náš úkol jako výboru pro práva žen je říci od začátku, že digitální agenta musí být postavena na inkluzi žen do všech těchto různých programů. A já mm, zmíním několik oblastí. Vy už jste to uvedli. Já e, se nyní vrátím k pracovnímu dokumentu, který jsme vytvořili a demokracie a rovnost, o tom jsme skutečně hovořili, e, přístup na trh práce, otázka udržitelného rozvoje a konečně násilí na ženách. E, tedy jak k tomuto tématu přistoupit, když hovoříme o sestavání zprávy a po vašich příspěvcích jsem připravená také zjišťovat, zda ještě některé další věci by měly být zahrnuty, anebo zda to budeme strukturovat jinak. Jak už jsem řekla, digitalizace naší společnosti je velkou příležitostí. Tedy to, jak internet může být eh, využit jako demokratická platforma, dává velké možnosti, že nám zejména eh, v tom, že jsou marginalizovanou skupinou, i když je nás 51% té populace. Takže co se týče demokratického vývoje, internet může být využit jako nástroj, který má dát nové možnosti ženám. A pokud je o trh práce, tak samozřejmě hovoříme o oblasti IKT. 85% pracovníků v tomto odvětví jsou muži. A to je zejména ničivé, když hovoříme o tom, že e, řada pracovních míst vznikne v tomto odvětví. A tato možnost by měla být využita, aby ženy měly příležitost. A vzniká zde 120 tisíc míst ročně a je třeba zjistit, jak vlastně zajistit, aby i ženy měly přístup k těmto místům rozhodování v oblasti IKT. Hovořili jsme o třech procentech žen eh, v, ve správních radách velkých společností. To je zásadní problém. A tady máme iniciativu ženy na palubě, ženy, ženy tedy v radách a v oblasti IKT skutečně musíme motivovat. A vy jste uvedla řadu skvělých příkladů, jak motivovat eh, zapojení žen do rozhodování nejen v oblasti IKT, ale na celém trhu práce, který bude zasažen digitalizací. Tady se musíme zabývat tím, která pracovní místa budou pracovní místy budoucnosti, která pracovní místa také zmizí. A to je zásadní téma. Ale také co se týče pracovních podmínek, vy jste vedla příklad eh, společnosti Uber, paní Berže, a to je jasný, jasné téma tedy jak toto řešit v kontextu digitalizace pracovního trhu. Komise navrhuje strategii pro lepší rovnováhu profesního života. Digitalizace pracovního trhu může být možností, příležitostí zejména pro ženy, které mají povinnost eh, pečovat. Jak to můžeme tedy formovat? Poslední věc této oblasti, vy jste to také uvedli, vzdělání je klíčové. Nejde jenom o to, jak více eh, zapojit ženy, ale také jak dokážeme rozšířit tematiku digitální eh, digitalizace do celého ho e, vlastně školského prostředí do veškerých témat ve, ško- ve vzdělávání, protože to zasáhne celou společnost. Když se zabýváme udržitelným ekonomickým rozvojem, bylo jasně uvedeno, že diverzifikace ekonomiky ji učiní udržitelnější, protože tam potřebujeme nejen ženy, ale více skupin ve společnosti, které budou zastoupeny. A to je důležité zejména v oblasti, které promění naši společnost eh, v budoucích letech. Takže tady se musíme zabývat možnostmi financování pro nové podniky, pro začínající podniky a Junckerův plán, investiční plán, jak budou ty prostředky rozděleny a jak mohou být rozděleny podle kritérií, které berou v úvahu zastoupení žen a dalších skupin ve společnostech, které dostanou podporu. A tady si myslím, že se musíme zabývat skvělým příkladem mladých podnikatelek, které udělali již mnoho. A měli bychom to více vyzdvihovat a upozorňovat na tyto osoby, protože často působí ve velmi obtížném prostředí, ale odvádějí skvělou práci. Poslední věc, kde se vracíme k tomu, co říkala paní Šram, otázka násilí na ženách. Musíme být velmi výmluvní i ve zprávě. Musíme jasně ukázat, že existují problémy s projevy nenávisti s pronásledováním, s mobbingem. Je třeba skutečně Eh, posilují se patriarchální stereotypy v našich společnostech, ale máme nástroje proti tomu, například eh, podpora občanské společnosti, návrh lepšího vzdělávání eh, policie a dalších podobných institucí je velmi důležitý a jde to za rámec toho, co zde zaznělo na začátku. Jak mohou ženy prokázat solidaritu a vytvořit mezi sebou sítě aby byly vlastně silou, která jde proti útokům proti ženám. Na evropské úrovni bychom měli právě podporovat tyto sítě mladých žen, ale i starších žen. Nikdy není pozdě, jak bylo řečeno. Je třeba být na internetu aktivní a stát se takovou protisilou. Mluvila jsem dlouze, je tu řada námětů a s kolegy budeme mít ještě další nápady, jak eh, vytvořit tuto zprávu a velmi se těším na rozpravu a věřím, že s vámi, ale i s dalšími složkami občanské společnosti, kde jsou ženy aktivní, s odbory, s dalšími subjekty povedeme zajímavou debatu a ovlivníme to, jak vlastně komise nyní zavádí digitální program. A Evropská unie bude formovat digitalizaci a jde o to, jakou úlohu zde ženy budou hrát. Muchas gracias, señora Reintne. Děkuji vám, paní Reintke. A nyní zahajuji diskusy i pro další zástupce politických skupin. Za EPP má slovo paní Legrip. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci vřele poděkovat z hlouby duše třem vystupujícím, které se za námi dnes vydali. Všechny tři prezentace byly velmi zajímavé, napínavé, vážím slova. A ti z, koleg, ti z kolegů a kolegyň, kteří eh, nebyli schopni se dostavit a být tu spolu s námi, e, přišli skutečně o mnoho. A určitě to doženou, e, budou se moci na to podívat na internetových stránkách Evropského parlamentu, protože vše je na webstreamu. Mm, samozřejmě sdílím mm, vše, co zde zaznělo a skvěle odprezentováno. Jsem velmi ráda, za eh, orientaci našich úvah, kterou zde představila zpravodajka. Její výklad byl konkrétní, přesný a se snahou naše úvahy učinit eh, dynamičtějšími. A to vše pozitivně předjímá naši budoucí práci. Více než otázku chci říci, nakolik digitální éra, a to se vracím k samotnému názvu našeho slyšení, tedy digitální věk, do kterého jsme vstoupili, tato třetí průmyslová revoluce, je skutečně revolucí, která by měla umožnit ženám, dívkám, aby skutečně dobily veškerá svá práva, aby mohli sehrávat veškerou svou úlohu ve společnosti a konečně dospět k rovnosti s druhým pohlavím. Je třeba říci, že předcházející revoluce vyvolaly velké škody a často ženy se staly oběťmi v těchto revolucích, ale tato revoluce Eh, tu nesmíme propást, protože to je revoluce, která nám umožní eh, získat eh, nová území, na která narážela Oror Berže a získat tedy veškerá práva, pokud jde o politickou emancipaci, ekonomickou emancipaci. Máme zde nedávné příklady arabského jara, kde Eh, jde o politickou emancipaci, zdá, můžeme se bavit o tom, zašlo o kroku předu či krok zpět, ale digitální nástroje byly využívány dívkami, mladými ženami a poprvé eh, se takto dostali na politickou scénu celosvětovou. A podobně během eh, příliš krátké iránské revoluce v řadě afrických zemí díky eh, mobilům a internetu se ženy na vesnici dostanou z izolace a z chudoby a mohou získávat informace, mohou lépe nabízet eh, své výrobky a mít přístup eh, k, k určitém, určitým trhům i tedy v rozvojových zemích ženy příliš dlouho těžko hledaly své místo, takže je velmi důležité, abychom dokázali využít tyto příležitosti. Všechny tři, a bylo to velmi dobře řečeno zpravodajkou, vy jste zdůrazňovali vzdělávání. Já to plně sdílím, je to zásadní. A e, rozměr sebedůvěry je také e, klíčový. Pro ženy z mé generace je to úplně jasné, ale i pro mladé dívky. Já jsem matkou tří dětí, dvou dcer a vidím, že při vlastnění si toho digitálního prostoru se to liší, tedy mm, nechci říci, že by dívky byly méně aktivní než chlapci, ale někdy jsou aktivní jinak. Prozatím i u mla, mezi mladými ty přístupy jsou skutečně eh, ov, ovlivněny pohlavím. A jsme aktivní, ale a myslím, že je to známo a i studie to ukazují. Ty dívky mají přístup zaměřený na sociální sítě, na výměny informací, debaty, čety a podobně, celosvětové čety a podobně, to je všechno vyhledáváno mladými dívkami a vyvolává to i způsoby spotřeby, které jsou nové, vyvolané digitálními prostředky a plně to uspokojuje mladou generaci. Ale tady hovoříme o otázkách, které by měly být prohloubeny. Je skutečně třeba dobít eh, mocenské území a vykonávat mocenské pozice v podnicích a také pokud jde o vliv a budování nového světa, abychom nebyli pouze spotřebitelkami eh, tohoto nového prostředí, tohoto nového prostoru, ale abychom se stali také subjekty, abychom je formovali a budovali a vlastně stavěli kousek po kousku i když, budeme, i když bychom byli eh, uživatelkami velmi výkonnými a důmyslnými. Takže vzdělání by mělo umožnit překonat tyto další kroky v oblasti networkingu, o tom jste hovořili, abychom byli schopni využít eh, pozitivní příklady a úspěch eh, dívek a žen a velké příklady významných vědkyň minulosti jsem vždy překvapena, že naše osnovy těžko hledají v nedávné i dávnější minulosti velké ženské postavy, které byly schopny odhalit eh, nové prostory v oblasti vědeckého a technického bádání. A tyto postavy existují a je třeba se na to podívat znovu a vytvářet prostředí, které umožní jít ku předu velmi rychle této oblasti, protože ten pokrok není dost rychlý, tedy podporovat eh, boj proti syndromu nepatřičnosti mezi ženami a dívkami. Takže já se těším na to, že budeme schopni do pozměňovacích návrhů a budoucí práce eh, zahrnout vaše doporučení. Děkuji vám za vaši přítomnost i za všechno, co jste nám dnes přinesli. Děkuji, paní Legrip. Za socialisty v tom případě jsem já s novou zpravodajkou, takže teď je moje řada a já budu mluvit jen stručně. Chtěla bych ještě jednou poděkovat kolegyním, které se účastnili slyšení a děkuji také zpravodajce za její vystoupení. Myslím, že uh, tak nějak globálně zmínila všechny věci, které jsou nyní důležité. Pokud jde o posilování postavení žen v digitálním věku, tady vidím dvě otázky. Jednak je to rovnost příležitostí přístupu žen ke všemu, co s tím souvisí a na straně druhé je tady ještě možnost eh, využívání eh, vývoje na podporu tohoto zapojení. My, pokud jde o ten přístup, tak myslím, že je třeba zmínit, že v strategickém plánu rovnosti mužů a žen, který připravuje Evropská komise pro rok 2015, by měly být zahrnuty právě i tyto aspekty, například podpora sociálních a podnikových eh, organizací, které se tímto zabývají z hlediska rovnosti pohlaví. A dále také myslím, že je důležité, pokud jde o ten přístup rozvíjet a využívat strukturální fondy i na podporu tohoto přístupu na všech územích. Tady mám na mysli ženy, které žijí na venkově. Víme, že v mnoha případech je pro ně obtížné eh, využívat všechny dostupné nové technologie. Je tedy třeba zmínit, že v rámci programů financovaných ze strukturálních fondů které jsou určeny venkovu, by se právě měla podporovat i rovnost příležitostí pro ženy, které žijí na venkově oproti ženám, které žijí ve městech. Jinak jsem eh, zajedno s tím, co říkala zpravodajka, co říkala paní Legrip a proto tedy už nyní předám slovo paní Berdr, která je stínovou zpravodajkou za ALDE. Thank you very much. Děkuji. A děkuji našim řečníkům za velice zajímavá vystoupení. My jsme se účastnili konference v Ženevě na začátku tohoto roku a bylo zajímavé, to, to jste, já jsem tam viděla tady to, co jste přesně říkala, totiž, že panelisté byli výhradně muži na pódiu. A my jsme tedy na to upozorňovali, takže pro nás to byl také problém. Co je ale pro mě zajímavé, Bangladeš nyní digitalizoval všechny své vládní programy, jakýkoliv kontakt eh, se státní zprávou v Bangladeši probíhá elektronicky a masivně se investovalo do eh, vybudování infrastruktury a tím druhotným dopadem je skutečnost, že i v těch odlehlých eh, vesnicích se najde eh, někdo s tabletem a solární nabíječkou, většinou je to žena, nebo velmi často je to žena. A to je tedy nesmírně podnětné. Všechno to, co k dispozici, nebo to, co se dělo v té online komunitě v posledních letech, nás v Evropě trošku znervóznilo. Bojíme se, kdo sleduje koho, kdo co zjišťuje, ale já si myslím, že jsou i iniciativy, které jsou užitečné online. A je možné, že vlastně e, se neodvažujeme jít až tak daleko na internetu, jak e, by mohlo být zajímavé nebo přínosné. Mně se ve vaší prezentaci líbily ty eh, letáčky z 50. let, kdy tedy minulé století, kdy ženy tedy byly stále posílány do kuchyně a já si myslím, že tedy ten jazyk, který byl používán v minulém století, 50. 60. letech, tehdy já jsem byla teenager, už dnes chybí. Já už ho prostě eh, neslyším v těch každodenních kon- konverzacích a kontextech a je důležité, abychom tímto směrem pokračovali i dál. Například v případě, že tady najdeme nějaké způsoby zneužívání na internetu. Myslím si, že všichni europoslanci a vůbec skoro každý už je dnes na Twitteru nebo na sociálních sítích a takže také všichni víme, jak vypadá obtěžování. Příklad, já jsem mu byla vystavená na Twitteru. Je to prostě fenomén, se kterým se potkáváme všichni. Já tady jsem vůči němu poměrně odolná, ale může být i nebezpečný, zvláště pro třeba izolované jedince. Tady tady hraje vzdělání velmi důležitou roli, ale přitom vlastně tak trochu běží za vozem. V rámci vzdělávání se pořád učíme pouze fakta a čísla, ale je důležité naučit se také klást správné otázky, protože vlastně fakta a čísla už lze najít na internetu, jen je důležité umět je najít. Takže vzdělávání má co dohánět a to je asi také něco, na co bychom se měli zaměřit. Pak je tu tedy eh, problematika hostitelských eh, organizací, které provozují tyto platformy. Tyto mají velkou zodpovědnost Eh, při zjišťování a odstraňování nežádoucích jevů. To, jak budeme pracovat na lepším zapojení žen na internetu, to je něco, o čem ještě musíme eh, zkoumat pořád je to tedy eh, velká nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen v technických oborech, zvláště tam, kde jde vyloženě o technický vývoj. Já se obávám, že to do jisté míry souvisí i s biologií. Ženy jsou prostě jiným typem stvoření než muže, problémy řeší, zpracovávají trochu jiným způsobem. Muži jsou více družní, rádi spolu spolupracují. A nebo jim nevadí sedět dlouhé hodiny sám u počítače, zatímco ženy jsou daleko více od přirozenosti interaktivní. Aha, a možná, že tedy z toho vyplývá to, že i podniky by se měly zamyslet nad tím, jak vypadá žádoucí pracovní prostředí. Já jsem navštívila eh, kanceláře Google v Dublinu a bylo to trošku, jak kdybych šla do školky, protože všude byly eh, prostory podné k tomu, aby si lidi sedli, povídali, všechno bylo vymalováno jasnými barvami a bylo to velmi příjemné pracovní prostředí nejenom pro muže, ale také pro ženy. Čili i problematika vhodného pracovního prostředí je téma, které bychom měli řešit. Některá legislativa, a to včetně té, kterou jsme vytvořili tady v parlamentu, vlastně znevýhodňuje ženy. Například nařízení o daně z přidané hodnoty. Tady jsme řekli, že daň z přidané hodnoty se platí v místě, kde byl uzavřen obchod. A například pro Spojené království to znamenalo, že celá řada žen podnikatelek, které měly, mm, provozovaly drobné podniky, ať už prodávali nábody na pletení a podobně, byly vlastně znevýhodněny touto legislativou. A to tedy vlastně odradilo tyto ženy, které kromě svého každodenního života měly také eh, drobný zdroj podnikání od tohoto typu aktivit. Takže já myslím, že musíme být velmi opatrní tam, kde eh, vytváříme novou legislativu, tak abychom zabránili jejímu nežádoucímu dopadu na malé podniky. Jeden z vašich citátů, Monik, když se vám nelíbí svět, tak ho změňte. A mi připomíná to, co mi říkal otec. Nestačí se rozčelovat, musíš být aktivní. A to se týká právě i těch problémů, které nám vadí a které mají negativní dopad na ženy po celém světě. Ta čísla o zastoupení žen ve vedoucích pozicích jsou opravdu strašná, a to i v případě firmy Cisco, kterou považuji za pokrokovou. Ale máte pravdu, když říkáte, že tedy problémem nejsou muže, ti nejsou tedy hostilní vůči většímu zastoupení žen, ale je to tím, jak funguje celý systém. A já se také myslím, že právě je to vidět i na tom, že pokud jde o personální ředitele, tak tady je ten poměr mužů a žen téměř vyrovnaný a doufáme, že to povede i k tomu, že tedy to pracovní prostředí bude vlastně příznivější pro ženy. A následně se ženy aktivněji zapojí do digitální ekonomiky, protože to je tedy velká příležitost, ale jak jste správně řekli, tedy ta situace v tomto oboru někdy připomíná 50. léta minulého století a já se budu těšit na zprávu k této věci. Děkuji, paní Berder. A na závěr má slovo ještě paní Morvaj. Köszönöm szépen. E, magyarul szeretnék beszélni anyanyelvemen. E, Děkuji, já budu hovořit e, maďarsky. Kolegyně poslankyně hovořily každá 8 až 10 minut. Já jsem si včera vzala slovo na jednu minutu a hned se na mě utočilo, tak doufám, že dnes nebudu diskriminována. Eh, já bych ráda, kdyby mi panelistky odpověděli na následující věc. Souvislost mezi mateřstvím a internetem. Jaký je vývoj tohoto vztahu? Proč o tom mluvím? Jenom jednou se zmínilo mateřství, hovořila o tom první panelistka. A je to přitom zcela výjimečná a nádherná věc. Ehm, dnes je úžasné, že máme přístup k internetu, můžeme na internetu četovat a ženy, které nechtějí být matkou nebo litují eh, mateřství, eh, mohou se spojit na sociálních sítích a diskutovat o tom. Já jsem eh, původně právnička a zabývám se především právy žen a právy dětí v případě, že jsou zneužívány. A chtěla bych říci, že to, že někdo lituje, eh, že je rodičem nebo že se žena stala matkou, a že tyto, tuto lítost vlastně dává na internet, to já považuji vlastně za zneužívání dětí, za poškozování dětí. A ta matka, která se takto spojí s jinými na internetu a společně budou litovat, že jsou matky, tak myslím, že potřebuje pomoc. Samozřejmě eh, někdy muži útočí na ženy, často to souvisí i s problémy s dětmi a já už jsem 25 let matkou a nikdy jsem nelitovala, že se matkou samozřejmě v mateřství zažíváte obtížné okamžiky, někdy se dostáváte do eh, izolace jako rodič, jako matka a pro některé ženy to může být náročné, především pro ženy s malými dětmi a internet vám pochopitelně může pomoci, může pomáhat ženám s malými dětmi, aby nebyly tak izolovány ženy mohou i přes internet pracovat, ale to platí i pro otce, kteří také mohou pracovat přes internet, mohou být eh, eh, v kontaktu se svými spolupracovníkami, spolupracovníky se svými firmami. A internet tedy samozřejmě může ženám pomáhat v tom, aby se dostali na trh práce. a aby se tak zmenšovala jejich izolace v době mateřství a také jejich společenský život vlastně se může odhrávat na internetu. Může to mít tady velice pozitivní účinky, ale samozřejmě tady mohou být i negativní vlivy. Protože když si eh, popovídáme s kamarádkami, které nejsou virtuální, tak je to samozřejmě mnohem příjemnější. Kulturní život, to je také důležité. Dnes můžeme navštěvovat muzea online. Žena s malým dítětem třeba nemůže jít do muzea, ale virtuálně online se do muzea dostane. Takže i to jí může pomoci. Může se stát, že žena v době mateřství zažívá nějakou krizi a pak je třeba jí pomoci, pomoci jí i tomu dítěti, ale přece jenom myslím si, že nemůžeme litovat toho, že máme děti. Pokud takový pocit máme, pak je třeba požádat o pomoc, protože je to vlastně Eh, jakoby zneužívání eh, nebo poškozování námi našich dětí a pro takovém případě ženy potřebují pomoc. A já tady mám otázku na všechny tři expertky a sice zda internet může ženám s dětmi pomoci. Jak eh, může podpořit rodinný život, jak můžeme ženy pomocí internetu nějak vzdělávat v Maďarsku máme eh, takovou eh, síť žen, které pomáhají jiným v případě, že mají problém. A ještě mám jednu otázku, když dovolíte. Eh, starší ženy. Existuje i tady hrozba izolace starších lidí, protože starší lidé, když chodili do školy, tak ještě neexistovaly ani počítače. A jak tedy lze pomáhat starším osobám s přístupem na internet, aby se necítili osamělé, aby nebyli izolováni. Můžeme třeba eh, i v starším věku začít eh, s nějakým podnikáním přes internet. Děkuji vám. Paní Ajala chce taky vystoupit, ale jenom na dvě minutky, protože už máme velice málo času ještě na eh, odpovědi. Budete muset odpovídat velmi, velmi stručně. Prosím. Děkuji, omlouvám se my jsme projednávali digitální otázku na výboru pro dopravu, takže proto jsem přišla pozdě, ale e, samozřejmě digitální technologie jako každý nástroj může mít dobré i negativní e, vlivy, to je jasné. Já bych se chtěla zeptat na dvě věci. Za prvé, jakým, jak vnímáte ty slavné digitální platformy, e, které se jeví řešením některých problémů, ale kvůli nedostatečnému vymezení v právních předpisech někdy vedou k tomu, že se zhoršují pracovní podmínky. A tam, kde se ženy už integrovaly, naopak ty platformy vyvolávají problémy. Takže to je první otázka. A druhá otázka, jaké jsou možnosti pro vytvoření nějaké eh, průřezové doložky pro hodnocení ex ante dopadu digitálních technologií na život žen. E, mluvilo se třeba o násilí v internetovém obsahu, o zranitelnosti e, žen při zveřejňování soukromých údajů a jakým způsobem také zlepšit gramotnost, tu počítačovou gramotnost žen, my třeba ve Španělsku máme různé lokální programy, kde se zapojují starší ženy do všech těch digitálních věcí, ale taková to mm, gramotnost žen samozřejmě také vyžaduje svůj eh, čas. Děkuji vám, paní Ayala. Skutečně máme teď 8 minut. A prosím velice souhrně. Eh, určitě to dokážete, protože na plenárním zasedání poslanci během diskuse o stavu Unie mají třeba jednu minutu na vystoupení a za tu minutu stihnou říct něco zásadního. Takže prosím, aby i vy jste se pokusili. Vím, že byste radši měli více času, ale musíme skončit v půl jedné. Takže Samozřejmě, pokud byste chtěli nějak rozvést některé otázky písemně, tak my tom bychom rozeslali všem členkám výboru. Prosím. Takže slovo má paní Šram. Ich werde in Deutsch. Já budu hovořit německy abych mohla flexibilněji reagovat. Takže nejprve děkuji. Myslím si, že máme všichni jasnou představu o tom, co bude potřeba udělat, aby, proto abychom podpořili ženy v digitálním věku. Já jsem úplně nepochopila otázku, jak zapojit starší ženy a tak dále. Já ovšem vidím, že je to potřeba. A je důležité tedy říci jasně, že eh, ženy mají právo na tento přístup. Protože Víme, že tady eh, vlastně takovýhle přístup eh, vůči ženám existuje na sociálních médiích a je to tedy eh, něco, co ženám a zvláště matkám vadí, ale je důležité, když se ohledneme na to, jaká téma, jakými tématy se zabývaly ženy v posledních desetiletích a téměř stoletích, tak vidíme, že vždycky šlo o to, jak uklízet Já bych ráda upozornila na studii Marot, eh, která tady říká, že každá žena, každá matka má právo se vyjádřit, jak chce a že by tady hlavně neměla být izolována a mm, škatulkována, což právě dělají sociální média a my bychom se tomu měli jako společnost bránit. Muchas gracias. Děkuji vám, paní Berže. Velmi stručně odpovím na první otázku o vztahu mezi mateřstvím a internetem. Já bych hovořil o vztahu mezi rodičovstvím a internetu, protože jsme na půdě, kde se boje o rovnost mužů a žen, takže se dotýká i mužů, co se týče e, rodičovství a případné podpory v rodičovství ze strany internetu. Hovořili jsme o arabském jaru. Během arabského jara za to, že internet je živým a skvělým prostorem, který umožní přístup k demokracii a internet byl glorifikován, stal se zásadním faktorem demokracie. A dnes eh, se dostáváme do eh, opačného extrému, protože projevy nenávisti, které se šíří, na internetu vlastně činí ten nástroj odpovědným a nástroj zůstává nástrojem. My bychom měli tento nástroj, pokud je obsah, zvládat ten nástroj. A já tu nejsem proto, abych eh, posuzovala eh, ženy nebo, se, eh, nebo nějak obvinovala na internetu. To, že mohou dostat prostor na internetu, jim umožní se dostat z izolace, kterou mohou pocítit během těhotenství. A je možné zde doprovázet Eh, rodičovství, abych nehovořila o zneužívání, ale eh, je to vlastně forma boje proti izolaci a to se eh, blíží tomu, co jste říkala o starších osobách, tedy vzdělávání pro nejmladší, ale také pro osoby, které jsou nejvzdálenější praxe na internetu, a to jsou seniori. Tady seniori stále více pracují s internetem. Další otázka, která se týká eh, spolupracující ekonomiky. Eh, internet obnovuje mm, vlastně náš vztah k práci a internet umožní práci, která už nebude eh, vlastně prací eh, za mzdu, ale eh, pro mě důležitý přístup k práci a zaměstnání než eh, forma zaměstnane, vlastně forma zaměstnání a podoba zaměstnání. Pokud je o soukromý život, na rozdíl od toho, co bylo řečeno, Eh, eh, Mazu Kerber řekla, že vlastně soukromý život je závorkou v dějinách a dnes soukromý život už není nic, co by se mělo chránit. Já si myslím opak a řada subjektů v digitální oblasti si to myslí také. Ochrana soukromí je výdobytkem, který jsme získali a je důležité, abychom si to udrželi. A to se týká eh, dalších subjektů v digitální sféře a pozornosti, kterou musíme věnovat tomu, aby naše soukromí nebylo vystaveno a nestalo se předmětem eh, obchodních eh, transakcí, aniž bychom měli přístup k této informaci. Takže jedno navazuje na druhé. Vzdělávání v oblasti digitální a přístup k informacím a dobrým informacím a ve, ve vašem výboru vy se zabýváte soukromým a osobními údaji. To je zásadní záležitost, tedy kontrola nad osobními údaji by neměla být narušena internetem, právě naopak. Muchas gracias y para finalizar. Děkuji a na závěr paní Morou. And I'll say to, uh... A děkuji kolegyně z Maďarska a poslední otázku, jestli lze použít internet k tomu, aby byl přínosný pro rodiče, starší osoby a děti. Odpověď zní ano. Například já jsem byla v Bhutánu, kde jsme hovořili o tom, že internet by mohl fungovat v komunitních centrech, kam by tedy docházely matky s dětmi, kde by běžely nějaké výukové programy a tyto programy by byly otevřené i pro eh, starší občany, kteří by eh, například si mohli eh, zjišťovat informace o zdraví a tak dále. A zároveň by šlo vlastně o takové proškolení celé komunity v tom, jak používat internet. Takže to je takový příklad a právě i z venkovské oblasti, o kterých jsme hovořili. Další příklad, jestliže jste pracující žena a máte děti, můžete pracovat z domova. To vám internet umožňuje. Naše firma to umožňuje. Nemusíte chodit po každé do práce. Jeden, eh, jed, jed, osoba, která má nejvíc patentů na, eh, v rámci IBM, je matka. Eh, žena, která prostě pracuje z domova, má svoji pracovnu doma a může tedy pracovat flexibilně. To je tedy výsledek určité podnikové politiky, která k tomu přispěla. A další věc, kterou jsem ještě chtěla říct, Ve chvíli, kdy hovoříte o mateřství, otcovství, dětech, všichni by měli být, tedy o všech by mělo být uvažováno v rámci procesu rozhodování. Jestliže si otec chce vzít volno, aby, mohl, aby se mohl starat o nemocné dítě, tak eh, by měl mít možnost i z domova se připojit tak, aby po, po návratu do práce nemusel všechno dohánět. Takže internet k dispozici v komunitách, ano, přístup v rámci rodin pro starší občany, ano, protože i to může přispět k určité změně a vzdělání. Děkuji a na závěr diskuse ještě na dvě minuty paní Reintke jako zpravodajka. Uh, Já nepotřebuju dvě minuty, chtěla jsem jenom poděkovat našim řečníkům, myslím, že to bylo velice zajímavé a chápu, že tedy teprve začínáme. 22. září proběhne další konference na toto téma, kterou organizuje naše skupina. Všichni jste zváni. A později také tady zveme všechny na večeři, kde eh, budeme moci dále diskutovat o tomto tématu. Pozvánky ještě obdržíte, já jsem to chtěla jen zmínit teď a budu se těšit na další debatu. Se interrumpe la sesión. Eh, Tím končíme jednání a budeme pokračovat dnes odpoledne v 15 hodin.